čas, opravdu nejvyšší čas, aby se všeho ujal Evropský parlament a aby to byl Evropský parlament, kdo bude hájit komunitární postup. Let's start the voting. Začínáme s hlasováním. Good. That's the end of the debate. Výborně, rozprava je uzavřena, děkuji všem. Děkuji, pane Šulci. Další na pořadu jednání je Eh, hlasování uvolnění prostředků eh, z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, zpráva paní Matery, eh, hlasujeme jmenovitě. The vote is closed. Uzavírám hlasování. Přijato velkou většinou. Gratuluji, paní Matera. Další zpráva pana Provery týkající migračních toků plynoucích z nestability. Rozsah a úloha zahraniční politiky EU. Eh, hlasujeme, To je pro, to je proti. Zdrželi se, přijato. Děkuji, pane Provera. A nyní zpráva paní Jegle. Úloha žen v zemědělství a ve venkovských oblastech. Hlasujeme zvednutím ruky pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, gratuluji, paní Jegle. Nyní zpráva pana Marinesko financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech. Kdo je pro? Proti? Zršeli se? Přijato. Gratuluji, pane Marinesku. Vracíme se ke zprávě eh, z pera paní Matery. Uvolnění prostředku tentokrát z Evropského fondu Česká republika. A máme tady jeden pozměňovací návrh. Hlasujeme o tom pozměňovací návrh. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme první pozměňovací návrh. Check is closed. Uzavírám toto hlasování. Přijato. Tady pozměňovací návrh přijat. Nyní návrh usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Otevírám hlasování. The vote is closed. Uzavírám hlasování. Přijato. Omlouvá se pan předsedající. Pokračujeme dál. Děkuji, paní Mater. We now come to the Leichtfried report on... Práva Leichtfried Kontrola vývozu zboží technologií dvojího užití. Máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů. 36, to je výbor pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8, to je pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme, pozměňovací návrh 8, hlasujte. Uzavírám. si návrh 12, ten má dvě části. První část, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Druhá část dvanáctky. Zahajuji hlasování. Uzavírám toto kontrolní hlasování. Přijato. Třináctka ze tří části. První část je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme druhou část 13. pozměňovacího návrhu. Upazavírám hlasování přijato. Třetí část je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 21. Ověříme. Ano, uzavírám toto kontrolní hlasování. Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Aha, takže kontrola. Dobrá. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto, i když těsně. 44, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, No, ověříme to. 44. Kontrolní hlasování. Končím, uzavírám hlasování. Přijato. A nyní přicházíme k pozměnici na 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Nevím, omlouvám se, musíme ověřit. 23. Zahajujeme hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 48. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ano, přejete-li si? Ano, ověříme. 48. Kontrola hlasování. Ještě jednou. Uzavírám toto hlasování. Přijato. Já se omlouvám. 33. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme, ověříme 33. Zahajuji hlasování. Já už si přestávám věřit. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Přechází. Přecházíme na 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, dobrá, kontrola. Ověříme 49. Hlasujte, prosím. A uzavírám hlasování. Přijato. Ještě jednou se vám musím omluvit. 42. Kdo je pro? Proti. Drželi se? Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Přecházíme k 50. Kde pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Tak ještě jednou ověříme. Ano, dobrá. 50. Ověřujeme. Zahajujeme hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ano, ověříme to. 46. Hlasujte, prosím. Už raději mm, Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Tady je to opravdu nejasné, takže 51 hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato. 47. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Ověříme, omlouvá se pan předsedající, 47. Kontrolní hlasování. Uzavírám kontrolu a zamítnuto. Nyní eh, celý pozměněný návrh komise, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní předávám slovo panu Leichsriedovi. Eh, má organizační připomínku, technickou připomínku. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, hlasování a jeho výsledek eh, přináší určitý obsahové novum, ale je tomu tak, že máme tam velice blízko k pozici rady a já bych eh, v souladu se spravodajem chtěl navrhnout, aby se vše odložilo do doby, než se bude úplně, eh, bude, nastane úplná shoda s radou, protože už jsme tak blízko eh, sobě. Chce se k tomu vyjádřit komise? Aha, telefonuje. Dobrá, takže nemáme názor eh, komise, takže kdo je pro odložení, hlaste, hlasujte, kdo je proti, zdrželi se. Ano, tímto odkládáme hlasování. Děkuji, pane Lechfríde. Jen tak dál. A nyní zpráva pana Žado o oficiálně podporovaných vývozních úvěrech ehm, a zároveň mezinárodní obchod pro těch 21 pozměňující návrh eh, přijata. Pane Šulci, máte slovo. Ne, pan Šulc. Pan Šulc, tady máme jasný rozdíl. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád oznámit, že chci stáhnout jménem skupiny GUE NGL eh, jmenovité hlasování u, u pozměňovacího návrhu 10 u obou částí. Dobrá. Takže pozměňovací návrh 10 ve dvou částích. První část to je pro, proti, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ano, on stáhl jmenovité hlasování, proto to nyní ověřujeme, takže ověřujeme druhou část. Uzavírám tuto kontrolní část hlasování. Přijato. A nyní pozveme se na 22, kdo je pro, proti, zdrželi se. Mně se zdá, to, že to zamítnuto, ale ještě ověříme. 22. Zahajujeme hlasování. Uzavírám toto kontrolní hlasování. Přijato. A nyní e, celý návrh pozměněný. Kde pro? Proti? Drželi se přijat. A nyní. Pan Žadu, máte slovo. Euh, Pane předsedající, jako u předcházejícího hlasování stínoví zpravodajové i já jsme se rozhodli, že nebudeme předkládat k hlasování na této plenárce legislativní usnesení, abychom mohli dále pokračovat v jednání s radou. Takže bychom chtěli odložit hlasování. Děkuji. Chtěla by se komise vyjádřit? Ano, máte slovo. Dobrá, takže komise si nebere slovo a my hlasujeme o odložení. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Ano, tato záležitost se odkládá. Jen tak dál, pane Žado. A další a poslední zpráva, o níž hlasujeme paní Svensson, nový rámec politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách. Nejdříve tady mám druhý odstavec, citace, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Odstavec 2. Citace eh, eh, čtyři jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. I to bylo přijato. A nyní citace 10. Kdo je pro? Proti? Přijat. Eh, ano, zdržel se přijato. Ostavec 2, citace 11, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Tedy ostavec 2, 11. zahajuji hlasování. Uzavírám kontrolní hlasování a bylo to přijato. Přicházíme odstavec 2 a citace 12 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Uzavírám hlasování. Přijato. Odstavec 2. Tady máme citace 14 ve dvou částech a jmenovitě. První část zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Druhá část. Jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Odstavec 2, citace 19, jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A přecházíme k sedmému odstavci. Jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Jedenáctka. Kdo je pro? Hlaste se, vedněte ruku. Proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 19 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Proti? Zdrželi se. Přijato. Odstavec 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Odstavec 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Odstavec 26. Jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Odstavec 28 jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Odstavec 29 jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. E, úvodní ustanovení je ve čtyřech částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ano, ověřujeme třetí část. Zahají kontrolní hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Čtvrtá část je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Tak to zpropadně ověříme. O čtvrté části hlasujte, prosím. A uzavírám tuto kontrolu. Přijato. A nyní úvodní ustanovení O. Jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato a nyní návrh usnesení jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čímž jsme ukončili hlasování. Ehm, gratuluji paní Svensson, přeji všem dobrou chuť.